otevřít ještě jednou eh, ten eh, termín na podávání pozměňovacích návrhů, pokud se týče genetického aktu, ženevského aktu o geografických indikacích. Eh, stejně tak jako otázka přístupu Evropské unie k tomuto aktu. Rozhodli jsme se, že to proběhne běžným legislativním aktem a to znamená, že eh, nebudeme eh, stanovat žádného zpravodaje v eh, Envy. Máme tedy tyto termíny. V Envy pozměňovací návrhy do 25. října v 11 hodin a hlasování ve výboru to bude 26. a 27 listopadu a v juli potom 23. ledna. Druhá věc, to je společné zasedání výboru Agri, Envy a ITRE o lesích. Na základě iniciativy výboru Agri jsme se přidali k výborům eh, Agri a ITRE a eh, zúčastníme se tohoto zasedání ve Štrasburku v pondělí 14 ledna. Hlavním cílem eh, bude výměna názorů mezi parlamentem a komisí, doufejme, že s eh, komisařem Hoganem, a také střednědobí, eh, střednědobá B hodnocení Evropské strategie pro lesy. Pokud se týče našich zasedání, odpolední zasedání 8. listopadu, eh, bude zatím jako rezervní a ta rezerva se uskuteční, my ji využijeme. Pokud se týče tlumočení, máme 21 eh, jazyků a hlasování bude elektronické, přičemž jeho průběh je vysílán na webu. Doporučení koordinátorů z 10 října. Toto jste obdrželi elektronickou poštou a není-li námitek, považujeme je takto za schválené. A pokud tedy nebudou obdrženy eh, námitky do konce tohoto zasedání, budeme považovat za schválené zápisy ze zasedání z 9. až 10. července a 13. září. A nyní k, naše, k naší debatě. A to se bude týkat námitek ke geneticky modifikované kukuřici. Já to nebudu číst celé. Ten složitý titul eh, máte to eh, taky ve svých dokumentech. Tak eh, já bych nyní vyzvala Eh, naše poslance, aby představili své námitky a poté požádám komisi o eh, stanovisko. A jako první pan Bart Stés, náš, eh, jeden z našich zpravodajů. Děkuji, paní předsedkyně. Není tady mnoho lidí, což mě, což mě překvapuje. Je to důležité téma, není to poprvé, co se jim zabýváme. V rámci eh, předchozích námitek tady určitě eh, bylo daleko více poslanců přítomno a proběhla živá debata. Eh, my to děláme po 26. 27. výsledek je stejný. Námitky většinou schvaluje většina výboru. V plénu je to zhruba dvoutřetinová podpora. Dnes máme námitku, která, se, která je podporována eh, všemi eh, politickými skupinami a týká se to geneticky modifikované kukuřice výrobce Monsanto Evropa. Týká se to nějakých tři, čtyř typů eh, geneticky modifikované kukuřice. Je to po druhé, ale týká se to jiných typů kukuřice, eh, ke kterým máme nyní námitku. Eh, souvisí to eh, s, na, mm, s nařízením komise 2872 2018. Jak jsem řekl, už dříve jsme podali 27 úspěšných námitek a de facto i v radě ministrů se toto projednávalo, ovšem eh, tam ty většiny nejsou dobře tak přesvědčivé. 11. září v eh, výboru respektive v pracovní skupině 14 členských zemí hlasovalo proto a eh, proti 11 a zbytek se zdržel. A pak tady byl další běh hlasování a tam se čtyři zdrželi. No tak vypadá demokrace. Já myslím, že eh, komise nebere dostatečně v úvahu námitky, ať už parlamentu nebo rady ministrů. My jsme schválili respektive naše komise současná schválila eh, objem dovozu této kukuřice daleko vyšší než dvě předchozí komise. Připouští se, že Monsanto eh, neposkytlo eh, konkrétní informace pro 14 různých podkombinací těchto plodin respektive tohoto osiva. A některé z nich snad ani eh, neexistují. Eh, my tady máme eh, pět druhů, které, o kterých se tvrdí, jsou v pořádku, ale neproběhly na ní toxikologické testy ani podobné testy. Některé z nich jsou jsou zcela odolné vůči glyfosátu a dalším, což se ovšem běžně používá za toxickou vlastnost. Eh, takže eh, tady máme určitá kritéria, eh, která jsou, která konstituují výjimku a je třeba říci, že glyfosát se ve větší části světa už opouští, nicméně eh, u nás by se mohl zvyšovat, čili de facto eh, toto je eh, jaksi nekonzistentní. Dovoz by tedy mohl vést ke zvýšené produkci, eh, zejména eh, v Jižní Koreji a podobných zemích, zemí z tohoto regionu. Eh, nejsme to jenom my, kdo protestuje, protestují i členské země. Někteří tvrdí, že testy proběhly, jiní tvrdí, že některé testy se vůbec nekonaly a byly eh, provedeny studie, 90-denní studie na hlodavcích, ale některé členské země říkají, že eh, není dostatek dat o vedlejších účincích těchto kombinací. Eh, kromě toho mm, neexistuje žádný nebo žádný uspokojivý ekologický plán dozoru. No a samozřejmě víme velmi málo o možných alergenních nebo ekologických účincích. Nicméně EFSA eh, dosud eh, nepřišla s žádným plánem eh, pro sledování po uvedení na trh. Proto tedy posíláme nebo zasíláme tuto námitku. Tvrdíme, že zde je inkonsistence s evropskou regulací z hlediska ochrany zdraví lidí, zvířat a také rostlin a současně eh, to nesplňuje kritéria ochrany spotřebitele. Takže eh, tento eh, první druh geneticky modifikované kukuřice, který zde máme, tak toto v podstatě je v rozporu se zákony o Eh, potravinách. My prostě nemáme dostatečný, dostatečný objem dat. Takže tolik. Eh, k druhému typu zde uvedenému kukuřice, tak tady ty námitky jsou podobné. V tomto druhém případě EFSA nemá žádné informace o eh, tomto druhu kukuřice a de facto odvolává se pouze na data od Monsanto Evropa, jsou to aplikovaná data a de facto nemáme žádná data, která by posuzovala eh, riziko. Čili v této situaci eh, de facto můžete eh, se maximálně spolehat na to, co vám řekne výrobce. A dále Eh, glyfosát se používá na Argentině, eh, Brazílii, Kanadě, Jižní Africe, Filipínách, Japonsku. A je tam teda ty rezistence na glyfosát. Čili, abych to shrnul, eh, naši právní experti tvrdí, že tento návrh je velice problematický, tento návrh komise. Já bych tady mm, byl velice konkrétní a pta, zeptal bych se přítomný zástupců komise, jak můžete zdůvodnit to, že e, tyto určité, určité typy kukuřice, které zde máme e, vyjmenované, jak je můžete e, schválit na 10 let s možným reautorizačním procesem který by se měl poté konat. Čili jak můžete tyto kombinace schválit na dalších deset let? Já si eh, velice rád vyslechnu další kolegy a mm, potom samozřejmě eh, na to stihneme do hlasování. Děkuji paní Evi. Děkuji paní předsedkyně. Chci poděkovat panu kolegovi Stásovi za prezentaci této námitky, která znamená, že opět jsme sjednoceni a chceme nepovolit na trh, evropský trh, eh, tyto již nevím kolikáté OGM, které dnes, jak vidíme, Eh, je jich mnoho, je to neuvěřitelné a eh, náš, tato komise pod Junckerem, ta povolila celou řadu různých eh, geneticky modifikovaných organismů a v podstatě více než všechny předchozí komise hm, Prody, hm, Prody 2, Barroso, Barroso 2 a Eh, což je velice zvláštní taková ta situace. když, mm, nevím, polikáte, zde předkládáme stejnou argumentaci, která je velice odůvodněná, solidní, solidní a naše námitka je podložená. My jsme to již řekli několikrát, toto je zcela nedemokratická procedura a to neříkám pouze já, to říkají i jako další kolegové. Před pěti lety dokonce Juncker řekl, že eh, se bude snažit zrevidovat tuto nedemokratickou proceduru. A hm, je pravda, že my jsme předložili, my jsme zrušili návrh komise eh, sice již, ale to hm, neznamenalo, že komise opět s tím nepřišla. A opět, již nevím polikáte, je to stejná, identická situace. Já chci zde zdůraznit, opět ještě jednou, stejně jako kolega, to řekl, používání eh, vědeckých podkladů, se kterými pracuje EFSA. A, mm, mm, takže, ale říkají to i členské státy, to, co říkáme my, takže opět zde není kvalifikovaná většina která by odsouhlasila tyto organismy a vlastně nakonec finální rozhodnutí má být na komisi. To je historická chvíle. Je to neuvěřitelné teď pro občany, když vidí, co se děje s OGM, s povolováním těchto látek, respektive potravin na trhu. Transparentnost kterou chtějí občané. I zde máme iniciativu, eh, tu občanskou iniciativu, která se týkala glyfosátu, Stop Glyphosate. A zde i eh, komise eh, na základě toho tedy předložila návrh revize FUDLO a já bych chtěla poděkovat Evropskému parlamentu, jak se k tomu postavil, který neignoroval požadavky tisíců nebo milionů občanů mm, a komise tedy potom musí vždycky vylepšit mm, především tu transparentnost eh, a to, jak pracuje s vědeckými podklady, poznatky, protože až k dnešnímu okamžiku zatím to tam chybělo mm, všechno. Mm, komise by měla vážně eh, vzít do úvahy názory občanů a nebo by vůbec neměla povolovat na trh toto a používat stejné metody, které jsme viděli v minulosti a které jsou neakceptovatelné. Já již nebudu dlouze hovořit, jenom eh, obecná eh, poznámka, kterou musím Eh, eh, přednést, protože eh, to vysvětluje, proč jsem stále v opozici proti těmto látkám. A velice často mm, se říká, že OGM, že tyto organismy jsou důležité pro to, abychom bojovali s hladomorem na světě, abychom bojovali proti hladu, no, ve skutečnosti tady, řekněme si to upřímně, tady my se schováváme sami za sebe, protože často tyto geneticky modifikované organismy které se mm, mm, pěstují v intenzivním zemědělství, přece které je neudržitelné, a mm, které používají chemikálie, které jsou škodlivé pro zdraví lidí a životní prostředí. A v podstatě používají se tady v intenzivním zemědělství a tedy zde v Evropě a my mm, do, mm, dovážíme ze zbytku světa spoustu eh, tedy mm, těchto eh, organismů nebo těchto látek, které používáme potom v krmivech, abychom eh, tedy vyráběli maso, které je nekvalitní, které má jenom uspokojit poptávku bohaté části tohoto světa. No to přece nemá smysl. A já si myslím, že jinak velice často toto všechno eh, se stává potom odpadem. Hodně se mrhá potravinami a je to takový začarovaný kruh a to je třeba eh, radikálně transformovat, tedy způsob, jak se vyrábí a spotřebovávají potraviny. Děkuji. Děkuji. Nevidím, že by se ještě někdo hlásil. Žádný další stínový zpravodaj. A dávám tedy slovo paní Ajuso. Děkuji, paní předsedkyně. Já eh, chci hovořit za pana Felnera, který mě požádal, abych eh, eh, řekla jeho názor. A zde je proti povolení a prodloužení povolení těchto produktů, které se vyrábí na základě geneticky modifikované kukuřice. EFSA vydala eh, stanovisko, které je eh, příznivé, je to z, z června 2017 a potom eh, i v roce 2018 vydala stejné stanovisko pro prodloužení EFSA ale tam neidentifikovala žádné nebezpečí, které by ukazovalo, jak to je s bezpečností těchto potravin ve srovnání s těmi konvenčními, jak je, že by to bylo nebezpečné pro zdraví i pro životní prostředí. Vy jste pokud EFSA dospěla k závěru, že nějaký výrobek je bezpečný, tak bychom měli věřit v jejich posouzení. Proto komise nepřekročila svůj mandát podle e, řádu a je třeba si uvědomit, že zde je třeba přijímat přece rozhodnutí na základě vědeckých poznatků a stanovisek. Pokud nebudeme respektovat názory EFSA, no právě proto přece ji máme, aby se vyjadřovala námitka také tam jsou různé prohlášení, které se neopírají o fakta. Například ten fakt, že toto by vedlo k většímu používání glyfosátu, no to snad autoři ani nejsou schopni odargumentovat. Také bylo uznáno, že dík že díky tomuto všemu tato kukuřice je odolná a tudíž není eh, nutné používat tolik pesticidů u takovéto kukuřice. Je dobré, že tady probíhá debata na toto téma a mm, že a mm, samozřejmě často vědecké poznatky jsou v rozporu. My chceme, aby všichni členové výboru, aby vyslechli si aby si vyslechli vědecké pracovníky, vědecké podklady a hlasovali proti této námitce. Děkuji. A nyní komise. Děkuji, dobré ráno vám všem. Děkuji, paní předsedkyně, za to, že jste nám dala příležitost eh, zareagovat eh, na tyto dva návrhy. Máme žádost jednak o autorizaci nového druhu kukuřice a druhou žádost o obnovení povolení. V obou případech jde o e, kukuřici, která je používána pro výrobu krmiv a potravin, nikoli pro šlechtění. A na začátek vás můžu ujistit, že všechny procesní kroky, tak jak je vyžaduje základní legislativa o GMO, byly dodrženy v případě obou žádostí. EFSA provedla velice komplexní vyhodnocení rizik včet, těchto dvou druhů kukuřice, včetně uh, různých kombinací, a vyloučila jakýkoliv negativní dopad na lidské či zvířecí zdraví. Také vyhodnotila uh, tedy tu druhou kukuřici, kde se žádá o znovu obnovení povolení, která tato kukuřice byla tedy již vlastně jednou schválena jako bezpečná a mezi tím se neobjevily žádné nové informace, které by tento pozitivní závěr vyvrátily. Všechny členské státy připomínkovaly eh, žádost o schválení těchto dvou druhů kukuřic EFSA jejich připomínky zohlednila. V rámci veřejné konzultace nebyly žádné zásadní připomínky, proto se hlasovalo 11. září 2018 o schválení obou žádostí na půdě stáleho výboru. Nicméně nebylo vydáno finální stanovisko v důsledku politických tlaků a také negativního naladění veřejnosti. V souladu s pravidly komitologie a nařízení o GMO potravinách a krmivech komise předloží návrh rozhodnutí odvolacímu výboru 22. října, čili příští pondělí. Vy jste tady během diskuze upozornili na několik záležitostí. Za prvé, pokud jde o užití prostředků na ochranu rostlin, vůči kterým je tento druh kukuřice tolerantní. Já bych ráda zdůraznila, že schvalování herbicid, herbicidů eh, se odvíjí od maximálních reziduálních hodnot v plodině a to upravuje konkrétní legislativa o prostředcích na ochranu rostlin a připuštěných rezidu, přípustných reziduálních hodnotách. Pokud jde o doplňkové užití herbicidů, v případě pěstování kukuřice to je tedy něco, co řeší legislativa třetích zemí, tam, kde je tato kukuřice pěstována a na to Evropská unie a její legislativa nemá vliv. Pokud jde o reziduální limity, tak jak byly nastaveny, ty jsou bezpečné pro populaci. Pokud jde o odložení rozhodnutí až na dobu, kdy proběhne přeskum, ráda bych upozornila, že komise předložila návrh, který umožňuje členským státům omezit možnost dovážet tento typ kukuřice na jejich území. A my tady čekáme, že parlamentu schválí, těšíme se na další debatě na radě. Pokud jde o diskuzi k transparentnosti dat, která byla použita pro vyhodnocení rizik, Komise tady předložila ambiciozní návrh, který by měl přispět k zvýšení transparentnosti v rámci hodnocení, které provádí EFSA. Tento návrh je nyní tedy eh, zpracováván radou a parlamentem. A komise se těší na další diskuze k této záležitosti také. Na závěr mi dovolte zdůraznit, že neexistuje žádný důvod, proč stáhnout tato, tyto návrhy rozhodnutí, protože my jsme dodrželi všechny procedurální kroky i legislativní požadavky a to v obou případech. A konečně chci říci, že právo přeskumu, které má Evropský parlament, je omezen pouze na otázku, zdali komise tímto postupem překročila své pravomoce, které vyplývají z prováděcích aktů, jež doprovázejí příslušnou základní legislativu. Komise je přesvědčena, že k tomu nedošlo, nicméně doufáme, že tato vysvětlení, která jsme poskytli, pomohou tuto věc vyřešit. Děkuji. Děkuji velice. A nyní krátká přestávka. Hlasovat se začne v 10.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

Yeah.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

Good morning everyone, if you can... Dobré ráno všem. Prosím, posaďte se, připravte si hlasovací karty a zahájíme hlasování. Tak to necháme na později. Mm-hmm. První hlasování, předběžná dohoda po neformálním trialogu, pokud jde o sídlo EMA. Budeme hlasovat elektronicky, zahajuji hlasování. Končím. Přijato. A nyní budeme hlasovat o námitce podle pravidla 106. Obnovení povolení eh, uvádění určitého typu kukuřice na trh. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. A nyní budeme hlasovat opět o námitce podle pravidla 106 uvádění geneticky modifikované kukuřice na trh. Zahajuji. Chtěli jste něco říci? Nefunguje mi hlasovací karta. Takže my jsme zaregistrovali váš hlas. Končím hlasování. Přijato. Budeme hlasovat o návrhu stanoviska k o víceletém finančním rámci. Budeme hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrhů, kde je pro, proti, zdržela se přijato. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdržela se přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdržela se přijato. Jedenáctka pro, proti, zdržela se zamítnuto. Kompromisní návrh 2 pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 23 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromisní návrh 16 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 3 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 4 pro, proti, zdržel se, přijato. pozměňovacího návrhu 35 budeme hlasovat odděleně. Nejprve první část, kde je pro, proti, zdržel se. Ověříme si, zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Druhá část. Pro proti, zdržel se zamítnuto. Ověříme, zahajuji hlasování. Končím. Paní, paní Kerling hlasovala proti a tím je to zamítnuto. kompromisního návrhu 5 máme ústní pozměňovací návrh zpravodaje. Chcete jej představit? Ne? Ano? Jenom chci zmínit, děkuji paní předsedkyně, že chceme vypustit odkaz na příslušné agentury, protože ten se objevuje i později v kompromisním návrhu, takže není třeba to dělat, to uvádět dvakrát. Děkuji. Je někdo proti? V tom případě budeme hlasovat o komprom- ke kompromisní návrhu 5, včetně ústního pozměňovacího návrhu pro. Vy jste proti tomu ústnímu pozměňovacímu návrhu? V tom případě to tedy schválíme, bez, budeme hlasovat o návrhu bez ústního pozměňovacího návrhu. Původně jste se hlásila pouze vy, takže jsem myslela, že jde jen o jednu námitku. Chcete k tomu něco říct, pane Pěcha? Omlouvám se, byla to moje chyba. Já se domnívám, že u těch ústních pozměňovacích návrhů eh, v tom eh, v rámci kompromisu, tak tento návrh bylo možné tedy předložit. U normálních eh, pozměňovacích návrhů se mně zdá u kompromisu takovéto manipulování ne zcela dobré. Chcete odpověď? Chcete odpověď? Ano, s potěšením. Tohle není návrh eh, zpravodaje, ale zohlednili jsme návrh některých dalších skupin v parlamentu. Není to nic zásadního, je to spíše drobnost, je to spíše tedy lingvistická připomínka, protože tam máme tedy v textu odkaz na všechny relevantní agentury. Nejprve máme tedy úplný výčet a pak najednou jsou uvedeny jenom dvě z nich textu, čili to není korektní. Měli bychom uvádět všechny. A když se podíváte na ten kompromisní návrh, tak jsou v podstatě tedy řešeny všechny. Jde o drobnou, tedy lingvistickou záležitost. A je to tedy výsledek návrhu jiné skupiny, není to můj návrh. Čili kolegové nestahují svoji námitku, Vy tedy chcete zachovat tu námitku. Kolik vás je? Prosím, přihlašte se. Dobře, tak je to dořešeno. Budeme hlasovat o kompromisním návrhu 5 bez ústního pozměňovacího návrhu. Kdo je pro, proti, zdrželo se přijato. Pozměňovací návrh 41. Kdo je pro, proti, zdrželo se přijato. Kompromisní návrh 6 pro, proti, zdrželo se přijato. Kompromisní návrh 7 pro, proti, zdržela se přijato. Kompromisní návrh 8 pro, proti, zdržela se přijato. Kompromisní návrh 9 pro, proti, zdržela se přijato. Kompromisní návrh 10 pro, proti, zdržela se přijato. Kompromisní návrh 11 pro, proti, zdržela se přijato. A pozměňovací návrh 63 pro, proti, zdrželi se, přijato. Závěrečné hlasování elektronicky zahajuji. Končím. Přijato. A nyní budeme hlasovat k návrhu zprávy o emisích eh, CO2, tedy o změně pravidel pro těžko nákladová vozidla. Pro, proti, zdržel se, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Kompromisní návrh 1a pro, proti, Zdrželo se přijato, ověříme. Chtěl to někdo ověřit? Je to kompromis, takže to ověříme. Zahajuji, končím. Přijato. Nyní strana čtyři. Pozměňovací návrh 181, kdo je pro? 181 pro, proti, zdrželo se zamítnuto. Kompromisní návrh 3a pro, proti, zdrželo se přijato. 2a, kompromisní návrh. Kdo je pro? 2a pro. Kompromisní návrh 2a. Kdo je pro? Proti? Zdrželo se? Zamítnuto. Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Dvacet devět, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme. Myslím, že bylo zamítnuto, ale ověříme. Už jsem se jednou mýlila. Hlasování otevřeno, ukončeno. Přijato. Pozměňovací návrh 193 pro, proti, zdržela se zamítnuto. 194 pro, proti, zdržela se zamítnuto. 195 pro, proti, zdržela se zamítnuto. 196 pro, proti, zdržela se zamítnuto. Kompromisní návrh 2b. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromisní návrh 5. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Stránka 11. 229. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 226 a Tran 28, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromisní návrh 12 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A potom zvlášť o pozměňovacích návrzích 222, 223 a Tran 27, kdo je pro, na straně 12. Protože tady tento pozměňovací návrh byl kompromisní návrh byl zamítnut, musíme hlasovat o každém pozměňovacím návrhu zvlášť. Začínáme u 2, 2 3 až 2, 2, 7, 2, 227, 3, 7, 3 a 3, 6, 5. Kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 2, 2, 8 a 3, 6, 8 a 3, 7, 0. Kdo je pro, proti, zdrželo se zamítnuto. 3, 6, 9, 3, 7, 1, 7, 3, 7, 2 pro, proti, zdrželo se zamítnuto. Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. 219 odpadá, 218 a tram 26, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Dvěstě sedmnáct, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Tran 29, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Strana 17. Pozměňovací návrh 36, kdo je pro? 36, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Socialisté byli proti nebo pro? EPP a socialisté jsou proti. Chcete to ověřit? U 26. Ověříme, zahajuji hlasování. Ověřujeme 36. Hlasování je zahájeno. Končeno. Zamítnuto. Kompromisní návrh 4a. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromisní návrh 4b. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 4c. Pro? Proti? zdržel se přijato. Kompromisní návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. osm Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 302. Pro? Proti? zdrželo se zamítnuto. Kompromisní návrh 7 pro, proti, zdržel se přijato. 312, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 48 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 314 pro, proti, zdržel se pro. Ověříme. Nebylo to jasné. Končím hlasování. Zamítnuto. 50 pro, proti, zdrželo se zamítnuto. 51 pro, proti, zdrželo se zamítnuto. 52 pro, proti, zdrželo se zamítnuto. 315 pro, proti, zdrželo se Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. 316 pro, proti, zdržel se, ověříme, zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. 8a. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 8b. Odpadá. Kompromisní návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželo se přijato. Pozměňovací návrh 56 pro, proti zdrželo se zamítnuto. Kompromisní návrh 11 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 10a pro, proti, zdržel se, přijato. Další odpadá a budeme hlasovat o 58, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 356, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 361, 362 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 363 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 364 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 366 a 367 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 374 pro, proti, takže se zamítnuto. to. jedna, kdo je pro, proti, držel se přijato, zamítnuto, promiňte. 64 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 66 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 67 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 392 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Strana 37. Pro, proti, zdržel se. Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Pozměňovací návrh 75 pro, proti. SND je pro. Přijato. Pozměňovací návrh 2. Pro, proti, zdržel se. Prověříme. Zahajuji hlasování. A je tak končím hlasování. Je přijat. Návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijat. Stran 1. Pro? Proti? Zdržel se přijat. Návrh 4. Ne, 76. Budeme hlasovat. My jsme ale přijali stran 1. Kdo je pro? proti, zdržel se, prověříme, prověříme. SAD byli proti. Končím hlasování zamítnut. Návrh 4, kde pro? Proti. Zdržel se přijat. Návrh 5, tran 2 pro. Proti zdržel se přijat. 6 pro proti, zdržel se. Prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 78, 79 pro, proti, zdržel se zamítnut. Tran 3 pro, proti, zdržel se přijat. Tran 5 pro, proti, zdržel se přijat. 7 pro, proti, zdržel se zamítnut. 80 pro, proti, zdržel se přijat. Přiskočila jsem tran 4, omlouvám se, tran 4 pro, proti, zdržel se přijat. Tran 6 pro, proti, zdržel se zamítnut. Tran 7 pro, proti, zdržel se přijat. 83 pro, proti, zdržel se přijat. 84 pro, proti, zdržel se přijat. 9 pro, proti, zdržel se přijat. 98 pro, proti, zdržel se přijat. 99 a tran 12 pro, proti, zdržel se zamítnout 100 pro, proti, zdržel se zamítnut, 101 hm, a 102 pro, proti, zdržel se zamítnut, 103 pro, proti, zdržel se zamítnut, tran 13 pro, proti, zdržel se zamítnut, tran 14 pro, proti, zdržel se zamítnut, 104 pro, proti, zdržel se zamítnut, Trump 15 pro, proti, zdržel se zamítnut, 107 pro, proti, zdržel se zamítnut, Trump 16 a 108 pro, proti, zdržel se zamítnut, 13 pro, proti, zdržel se přijat, tran 20 pro, proti, zdržel se přijat. 151 pro, proti, proti, zdržel se zamítnut. 22 pro, proti, zdržel se přijat. Nyní budeme hlasovat elektronicky o celém návrhu. Zahy hlasování. And is closed Končím hlasování. Návrh byl přijat. Takže tím jsme skončili hlasování, dobře, a tím jsme tedy uzavřeli část hlasování a další bod je slyšení s panem doktorem Bernardem Orlem, který je výkonným ředitelem agentury EFSA v kontextu prodloužení jeho mandátu, možná za 4 hodiny. A už je tady. Za pět minut tedy. Za pět minut bude zde, takže prosím, zůstaňte.

Okay. Let's start the, the meeting. Tak začneme zasedání. Já vítám eh, mezi námi pana doktora Bernarda Urla, výkonné ředitele úřadu EFSA, v souvislosti s prodloužením jeho mandátu. EFSA totiž rozhodla, že bude nominovat doktora Ela ještě na další období byl již navržen do své funkce v červenci 2014 a e, fungoval už předtím jako výkonný ředitel sedm měsíců. My jsme se rozhodli, že v souvislosti s tímto e, bodem e, budeme uplatňovat normální zjednodušené řešení, E, součástí toho je samozřejmě slyšení. A proto my tedy budeme vycházet už z předchozích e, výměn názorů s agenturou a budeme mít nyní příležitost e, se také zabývat pracovním programem agentury, zejména její strategickými jejími strategickými cíly do roku 2012, pardon, 2020. A já nyní dám eh, slovo panu doktoru Úrlovi, aby mohl přednést eh, svoje, svůj úvodní proslov. Děkuji vám a přeji vám také dobré dopoledne. Děkuji vám za pozvání a děkuji vám za příležitost Eh, moci k vám promluvit a poté odpovídat na otázky. Eh, je to pro mě čest, eh, je to vlastně součást toho procesu možné obnovy mandátu výkonného ředitele na další dva roky. Já bych rád vám připomněl něco, co si možná pamatujete, ale co je hlavní misí EFSI. V podstatě je to poradní orgán pro politiky a Eh, poskytujeme ty nejlepší vědecké informace související eh, s bezpečností potravin eh, a také se zdravím a blahobytem lidí a zvířat. Jak to vlastně děláme? Jak vám poskytujeme tuto hodnotu vám a občanům? Eh, my vypracováváme vědecká stanoviska o eh, nebezpečích a hrozbách v rámci potravinného řetězce, zvířat, eh, rostlin a podobně. Účastníme se autorizace, a hm, pracujeme, hm, respektive vypracováme zprávy o různých eh, chorobách, mikrobiální rezistenci a tak dále. A přitom spolupracujeme s dalšími evropskými agenturami, například eh, eh, Evropskou zdravotnickou organizaci v Londýně. Dále se snažíme vyhodnocovat a předvídat, jaká rizika by mohla se objevit nebo jak by se mohla vyvinout do budoucna. A velice důležité je, že se snažíme komunikovat objektivně a včas, jaká jsou rizika eh, jak tedy výrobcům, tak občanům. V roce 2014 v dubnu na eh, zasedání výboru Envy eh, vlastně poslední štrasburské zasedání předchozího parlamentu já jsem tenkrát slíbil, že budu pracovat na čtyřech hlavních tématech a sice, aby naše vědecké poznatky byly spolehlivé, abychom eh, posuzovali rizika a abychom byli co nejotevřenější a transpar- transparentnější eh, v naší komunikaci. Otázka je, zda se nám to podařilo naplnit a já bych to možná uvedl na několika takových highlightech. Tak nejdříve kvalita vědy. Postupujeme zde správně. V čtyřech a půl letech EFSA vydala víc než 2000 vědeckých stanovisek a 99 a něco procent eh, nebylo rozporováno. Několik málo tam skutečně chyby byly, ale většinou se aplikují v praxi bez eh, námitek. Máme tedy o aditivech do potravin a tak dále, eh, také třeba posudky v případě eh, eboli nebo vypuknutí jiných epidemií. Dále hovoříme o různých chorobách zvířecích, například prasečí mor. Dále máme také eh, plánované debaty, například o chorobě olivových stromů, ale také podpora nového režimu pro zdraví rostlin. A tak trošku v pozadí pracujeme také na návodných dokumentech, která jsou, které jsou vlastně nástroji pro posuzování rizik. Popisují, jak to provádíme. A skutečně takovýchto dokumentů máme mnoho. Například Jeden se týká nejistoty při posuzování vědeckých rizik, jak tedy k tomu přistupovat, to je jedno z velkých děl našeho vědeckého výboru. Dále pracujeme na přístupu založeném na důkazech, to znamená, eh, to je vědecká literatura, studie eh, výrobců a jak tedy eh, tyto zdroje vyhodnocovat a také Eh, biologická relevance vlivu. Dvě poznámky. Eh, jsou naše vědecké poznatky aktuální? Když se rozhledneme po světě mimo Evropu a eh, setkáváme se eh, s našimi protěžky z Číny, Japonska, Austrálie, Nového Zélandu, eh, dostává se nám velice pozitivní reakcí. A někteří nám dokonce říkají, že sami tato, mm, tato práci neprovádějí a naši práci považují za benchmark, což je, myslím, velice pozitivní. Eh, naše vědecké poznatky jsou tedy užitečné a jsou také aktuální. Co se týče Evropského parlamentu, bylo velice moudré v roce 2002, když byl, když byl vytvořen zákon o potravinách a zároveň byla vytvořena malá agentura, která nejsídlí v Parmě, eh, nějakých 450-500 lidí s podporou v členských zemí. České země nám eh, propůjčují na dobrovolné bázi vědce a myslím, že je to velice dobrý, flexibilní, chytrý a nízkonákladový model eh, ve srovnání s tím, co se děje v USA. A když se podíváme tedy, co za tu eh, dobu se podařilo dosáhnout za pouhých 80 milionů eur ročně, tak to je úžasné. Protože když se podíváme třeba na americkou EPU, tak to je nějakých 5 až 10 miliard dolarů ročně. Mají desítky tisíc, více než 10 tisíc eh, zaměstnanců. Eh, my toto děláme skutečně eh, v daleko menším formátu, ale jsme stejně úspěšní díky tomu, že máme skutečně nadšené spolupracovníky, pro které je bezpečnost potravin také posláním. A já musím poděkovat všem těm expertům za dobrovolné příspěvky. A takto si představuji fungující Evropu. Tak nějak si Robert Schuman představoval, jak bude fungovat Evropa, ne podle nějakého centrálního plánu, ale podle skutečně eh, projektů, které budou mít hmatatelné výsledky. Eh, druhý bod Eh, vybudovali jsme Evropskou agendu posuzování rizik. Ano, eh, spolu se sesterskými organizacemi v českých zemích, s poradním fórem. A nyní pracujeme na společných eh, projektech o virech, které vznikají, které se množí v potravinách, v rybách a tak podobně. Já bych také chtěl poděkovat našim partnerům z členských zemí, za eh, kontinuální podporu pro evropský projekt a pro EFSA. Pokud se týče nezávislosti, otevřenosti a transparentnosti, <clears throat> my jsme se vydali tímto směrem v roce 2014 a cílem bylo, aby naše metody a naše data byla k dispozici veřejnosti, tak aby bylo možné replikovat naše data, ověřovat je a eh, také je prověřovat. My máme cyklus vědeckého posuzování rizik, máme politiku nezávislosti a tady bych chtěl poděkovat Evropskému parlamentu a výboru Envy eh, za to, že nás kriticky doprovázeli na této eh, cestě, aby ta politika nezávislosti EFSI byla nastavena správně. A myslím, že parlament také projevuje důvěru Eh, každý rok v procesu udělování absolutoria, kdy se tedy posuzuje eh, naše řízení, naše finance. Eh, máme za posledních pět let vždycky absolutorium bez významných připomínek. Také máme přístup z angažma stakeholderů a musím říct, že tady jdeme tedy více do šířky a máme větší interakce s občanskou společností. A musím říci, že toto je taková iniciativa celkem unikátní. Eh, mm, týká se to včel a zdraví včel. Toto je kolektivní úsilí, v podstatě se soustředuje sběrem dat, které se, která se týkají E, právě v Čelstev. A my jsme rádi, že nám e, parlament dal mandát, abychom se pustili do tohoto tématu. Také jsme dostali nedávno e, mandát parlamentu, abychom se zabývali zdravím králíků pěstovaných ve velkém, chovaných ve velkém. Pokud se týče otevřenosti a transparentnosti, toto E, nejsou cíle e, jenom tak sami pro sebe, ale to jsou vlastně naše nástroje, naše cesty, e, jakým způsobem působit vůči parlamentu a vůči občanům jako důvěryhodní partneři. Pokud se týče komunikací, tak to je vlastně jeden z nejtěžších úkolů jak eh, tedy toho docílit, abychom byli slyšeni eh, v prostředí, které je eh, skutečně plné různých zpráv a signálů a podobně. My zde spolupracujeme s příslušnými orgány členských zemí. Otázka teď zní, jestli můžeme být spokojeni se svými výsledky. Já bych řekl, někde ano, někde ne. Ano, v tom, že naše práce eh, výrazně přispívá k tomu, že Evropa má eh, vyšší standardy pro bezpečnost potravin. Po 15 letech implementace obecného zákona o potravinách se nám podařilo dosáhnout daleko vyšší úrovně eh, zdraví potravin, bezpečnosti potravin a přípravenosti na různá rizika. Ale na druhé straně eh, máme pořád ještě příliš mnoho eh, potravinových jaksi, chorob, která, eh, které pocházejí z potravin nebo šíří se potravinami a máme stále ještě epidemie postihující jak zvířata, tak rostliny. Často se nám nedaří přesvědčivým způsobem komunikovat vědecké výsledky, kterým jsme dospěli. A jestliže dovolíte ještě jednu poznámku k nedávnému, nedávným problémům. Proto jsme tak pozitivně nastaveni eh, vůči eh, návrhu Evropské komise k udržitelnosti a transparentnosti eh, našich posudků rizik. To je krok správným směrem a čím dříve to bude schválené, tím lépe pro naši práci. Eh, také máme výbor BEST, který eh, vzbudil očekávání o lepší dostupnosti dat. Byla by velká škoda, kdybychom toto nenaplnili. Eh, také myslím, že je všem jasné, že je třeba, aby se tedy naplňování našich slibů byl dán příslušný čas. A přesto já si myslím, že právě Eh, nám, tedy EFSE, eh, byste měli dát vysokou prioritu a není to jenom tedy v našem zájmu, ale samozřejmě v zájmu občanů a bezpečných potravin. Já bych chtěl poděkovat všem, eh, kteří nám tedy pomohli a dále pracují na to, aby se dosáhlo toho řešení co nejdříve. A ještě, jaké budou ty největší Eh, největší výhledy, největší rizika pro příští roky, největší výzvy, bych měl říci, čili eh, to bude tedy eh, rozpočet těch 80 milionů ročně. To hm, jaksi nebude stačit na to, jaký rozsah úkolů máme před sebou. Tady máme syntetickou biologii, technické nanomateriály a tak dále také společnost od nás očekává, že budeme držet krok a samozřejmě musíme umět komunikovat a musíme být eh, připraveni pro neznámé výzvy. Eh, jak to budeme dělat? My tedy budeme potřebovat eh, naplnit tedy ty strategické iniciativy, které máme nyní sepsány do roku 2027 a všechno závisí na to, čemu já říkám neomezená spolupráce. E, to možná vypadá jako samozřejmost, ale myslím si, že právě ta komunikace je klíčová pro to, abychom zvládali výzvy do budoucna. A my samozřejmě máme také evropské agentury. A e, zajímalo by nás, jestli těch pět e, agentur, které spadají pod výbor Envy, jestli by mohli vytvořit jakousi eh, spojenou virtuální agenturu, jestli by mohli takto vystupovat. No ale samozřejmě někde ještě také pracují s Digis, Agri, eh, Connect a podobně. Eh, my musíme spolupracovat samozřejmě s Evropským parlamentem, to je součást naší mise. No a samozřejmě, co se ty našich globálních partnerů, tady musíme zajistit naše Eh, náš globální závěr a takto přispívat k bezpečným potravinám i krmivům. A samozřejmě se musíme zabývat také sociálními vědami. Naše agentura musí být skutečně eh, velice aktivní a musíme pracovat také s věcmi, jako je eh, cloud computing, cloud outsourcing a artificial intelligence. Čili s tím vás tady žádáme, o podporu zvýšení rozpočtu EFSA. E, já možná zopakuju to, co jsem řekl. My v podstatě s těmi 80 miliony ročně e, nebudeme schopni čelit všem těm výzvám, které nás čekají v budoucnosti. Dámy a pánové, bylo mi skutečně ctí spolupracovat s vámi v těch minulých pěti letech. Eh, možná, že občas to bylo trošku vyhrocené a emocionální, ale přesto eh, nikdy jsme nestratili se zřetele ten hlavní cíl a to jsou bezpečné potraviny pro Evropany. Eh, bude mi skutečně potěšením s vámi dále spolupracovat. Nyní jsem připraven odpovídat na vaše otázky a děkuji vám. Děkuji. A nyní dávám slovo paní Ajuso. Děkuji, děkuji, milí kolegové, paní předsedkyně, dámy a kolegové. Já eh, bych chtěla pohovořit za paní Ajuso, která eh, nemohla se zúčastnit. Eh, pane Urle, já vás především chci přivítat na výboru Envy a skutečně upřímně mě těší vaše nominace Eh, v, v kontextu o prodloužení vašeho mandátu. Děkuji vám nejenom za vaše úsilí, kdy Eh, v podstatě eh, a chci uznat i práci vašeho týmu, ale i tu informační práci, kterou děláte, když nás informujete o činnosti vaší agentury. V tom jste udělali vynikající práci jako výkonný ředitel a vy jste zvládal i ty těžké situace, kterým byla vaše agentura vystavena. Já jsem přesvědčena, že nadále budete dbát na tom, aby se vylepšovala práce agentury i během vašeho příštího mandátu, pokud bude potřeba potvrzen. Závěrem mám otázku, která je jednoduchá, nicméně významná. Vzhledem k různým těm výzvám, eh, které musí EFSA řešit. Podle vás eh, v rámci druhého mandátu v příštích letech, jaká bude priorita, které se budete věnovat? Děkuji. Také děkuji. No, um, Nyní open the floor for diskusy. Kdokoliv se přihlásí. Několik z vás už se přihlásilo. Pan Puč. Děkuji. A vítejte. Myslím, že nejsou žádné pochyby o tom, že jste vhodná osoba do vedení agentury a že jste se mnohokrát osvědčil a po, prokázal své osobní nasazení, dobré komunikační dovednosti. To vše oceňujeme a já doufám, že budete potvrzen na svém postu. To ale neznamená, že jsem úplně spokojen se vším, co eh, jste udělal. A já jsem také čekal, že během svého vystoupení pohovoříte nejenom o svých úspěších, ale také o některých chybách. Vy jste některé zmínil, ale nebylo jich dost a já jako poslanec tohoto parlamentu bych chtěl vědět, co si myslíte o těch chybách, které eh, agentura udělala, ne tedy vy osobně, ale které, eh, chyby, které udělala agentura. Pokud jde o hodnocení sladidel, glyfosátů, A co si také myslíte o stanovisku Epikvat, který které tedy podle mého názoru bylo oprávněné, komise vás však tlačila eh, z pohledu tedy toho případu Syngenta, takže to je také zvláštní. A další otázka, která je pro mě velice důležitá, se týká takového zdvojování práce, ke které dochází při schvalování některého typu látek. Asi víte, co tím mám na mysli. Jedna agentura hodnotí pesticidy a jiná biocidy. To je podle mého názoru trochu podivné, je to tedy zdvojení práce. A občas to může být matoucí nejenom pro nás, ale také pro evropskou veřejnost. A k tomu bych tedy rád slyšel váš názor. Já tedy mám také připomínku k tomu, co jste řekl k návrhu od GFO. Já vím, že kolegové se o tom budou také vyjadřovat. Podle mého názoru máme dvě možnosti you are cleaning the laundry. Jestliže můžete to tedy urychlit, a nebo naopak to můžete protahovat. Not... Je to tedy problematika kvalita versus rychlost vašich řízení, čili eh, čemu osobně vy dáváte přednost? Tomu, aby ten postup byl rychlý, anebo aby byl kvalitní? A děkuji předem za odpovědi. Okay, thank you very much. Děkuji, paní Weisner. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji také těm, kdo se dostavili. Děkuji za vaše vystoupení. Já jsem před pár lety navštívila agenturu EFSA v Parmě a musím říci, že to bylo tedy velice přesvědčivé. I ti věci, se kterými jsem měla možnost tam hovořit, tedy byly podle mého názoru nezávislí, takže i když tedy EFSA není úplně dokonalá, přesvědčilo mě to o tom, že se na agenturu mohu spolehnout. To, co jste tu řekl o sobě, tady bych byla trošku kritická, pokud jde o vaše schopnosti komunikace. Myslím, že nebyla dostatečná například v problematice antimikrobiální rezistence. Eh, tedy tady podle mého názoru nebyla komunikace dostatečná. Za druhé, vy jste také tedy řekl, že i na půdě toho podvýboru pro pesticidy je třeba větší míra transparentnosti, je třeba dát k dispozici víc dat a aby to bylo možné, potřebujete k tomu víc peněz nebo co jiného byste potřeboval? A vy jste také eh, tady jasně řekl, že ne všechno záleží na penězích, nicméně já se chci zeptat, kolik nebo čeho byste potřebovali víc a eh, co by to potom znamenalo, pokud jde o větší šíři informací, které byste mohla předávat Radě a Evropě obecně. Děkuji. Pan Hausling. Děkuji, děkuji za to, že jste se dostavil, děkuji za vaše vystoupení. My se jistě shodneme na tom, že EFSA je velice důležitá agentura, její fungování chceme posílit z toho důvodu. Vy jste tedy také byl velice opatrný ve všech svých vystoupeních, zachovával jste neutrální pozici, to není žádný problém, s tím se dá jíst. Nicméně vy jste také tedy eh, souhlasil s vystoupeními nebo prohlášeními EFSA, která byla tak trochu sporná, podle mého názoru. A eh, také tedy tam, kde jste obhajovali eh, rozhodnutí, která byla vedena spíše snahou o hospodářský užitek. A nyní tedy jste také v interview s rakouským časopisem řekl, že ekologické zemědělství nestačí uživit svět, že potřebujeme také intenzivní zemědělské metody. A u geno, techniky genové modifikace jste řekl v tomto interview, že je to jeden z dobrých způsobů, jak dosáhnout větší intenzifikace, ale to byste mi měl asi vysvětlit. Jste tedy opravdu vlastně tak neutrální? i v případě rozhodnutí, která se týkají sporných záležitostí, eh, díky kterým vzniká nedůvěra. Takže jestliže v příštích letech když se podíváte tedy zpět, je tu něco, v čem byste vystupovali jinak, kde byste třeba nebyl tak ambiciozní nebo tak otevřený, protože je třeba říci, že eh, tady některá vyjádření EFSA jsou politická, vzbudují, vzuzují nedůvěru a rozhodnutí, která váše agentura přijme v oblasti genové modifikace, musí být obhajitelná. Jak tedy z tohoto pohledu vidíte svoji úlohu v příštích letech? Budou vaše prohlášení nadále do určité míry politická nebo zůstanete neutrální? A otázka, co by EFSA ještě potřebovala, já myslím, že by měla tedy dodržovat ustanovení směrnice o transparentnosti. A tady je tedy ještě třeba toho hodně udělat. Je totiž jeden problém, na kterém se všichni shodneme, Komise tedy na nás vyvíjí tlak, abychom posvětili některá jejich rozhodnutí, tak aby bylo možné je co nejrychleji implementovat. A já si myslím, že motivací by měla být právě tedy ta větší transparentnost u těch zásadních rozhodovacích procesů. A to není jenom otázka peněz. Tak abychom tedy obnovili tu větší míru důvěry. A také v posledních letech u celé řady rozhodnutí agentury se měl pocit, že se odchyluje od principu prevence a tedy místo prevence spíše e, aplikuje princip e, posuzování rizika. A to e, tedy ve mně budí určité starosti. Máte, souhlasil byste se mnou, máte stejný pocit, nebo tedy e, jste jiného názoru. Děkuji. Thank you. Děkuji. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za to, že jste nejenom přijela, také za vaše vystoupení, ve kterém jste pohovořil o bodech, e, ke kterým jste se už vyjadřoval z pozice svého úřadu. Já myslím, že Evropská unie, nebo tedy Evropa, může být šťastná, že vůbec existuje taková agentura jako EFSA, která zajišťuje větší míru bezpečnosti v Evropě. Já bych tedy byla ráda, kdyby byl váš mandát prodloužen a myslím si, že je dobré, když tedy Evropská agentura má ve svém vedení charismatickou osobnost, abych řekla, abych se tedy vyjádřila diplomaticky. Vy jste se také vyjádřil k některým bodům, které jsou pro mě velice zajímavé. Já jsem tady o některých z nich konzultovala s e, e, experty členských států. Jde tedy o ty klíčové kompetence agentury. O tom jste už hovořil ve svém vystoupení a někteří experti Eh, tady z členských států, ale vidí vaše hodnocení situace, vaše hodnocení těch klíčových kompetencí jakožto problematické. Je třeba eh, tedy vlastně více eh, zainteresovat i experty jednotlivých členských zemí tak, aby členské státy měly pocit, že jsou více zapojeny na, práce, na práci agentury pak by zřejmě také byly ochotny více finančně přispět k jejímu fungování. A s tím tedy souvisí i problematika transparentnosti, to je velký problém. Nevíme, do jaké míry nezávislá a transparentní práce EFSA skutečně je. Čili já bych tedy ráda v tomto ohledu od vás slyšela ještě něco víc. Děkuji. A nyní pan Líze. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také za tuto prezentaci, za veškerou vaši práci. Byl bych rád, kdybychom tedy pokračovali stejným směrem a chci upozornit na jedno jediné téma. Máme na stole revizi té základní potravinářské legislativy, tím se budeme muset zabývat a proto je třeba vyslat jasný signál komisi, a v tom smyslu, že pracovní metody komise jsou prostě nepřijatelné. Takhle to dál nejde. Komise tedy vlastně konzultovala tento materiál interně a také se zainteresovanými skupinami. Pak nám to dala na stůl a my máme tři týdny na to, abychom rozhodli. Komise také řekla, eh, že tady není důvod, abychom my konzultovali se zainteresovanými stranami, protože to udělala komise za nás, ale takhle to prostě nejde. Jestliže máme nějaký legislativní návrh, který by měl být přijat ještě před evropskými volbami, tak k němu musí proběhnout konzultace. A já, když se podívám na eh, naši, náš pracovní plán v příštích týdnech, eh, tak vidím, že se od nás čeká, že tedy přijmeme 8 nebo 9 nových legislativních návrhů a já si myslím, že práce na přeskumu takových legislativních návrhů se rozsáhlým dopadem, jako je potravinářská legislativa, si vyžádá, by si měl vyžádat daleko delší úvahy. A proto by bylo dobré vyslat eh, komisi, aby si prostě, signál, aby si prostě nezvykla na to, že parlament bude schvalovat legislativní návrhy jen tak. Protože jde v tomto případě o návrh, který komise zpracovávala dlouhé roky a najednou tedy eh, nám to všechno předkládá nepřijatelnou rychlostí, což nám působí těžkosti. Thank you, Madame Merci, madame. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane Urle, že jste sem dorazil. Já za frakci mám na vás několik otázek. V rámci reformy obecného práva o potravinách, i vzhledem k tomu, jak je důležitá bezpečnost potravin, jak vnímáte určité významné body této reformy a to, Eh, konflikt zájmů, transparentnost a řízení, které by umožnilo členským státům, aby mohli se více do toho vměšovat, angažovat. A za druhé, endokrinní disruptory. To je takový zvláštní problém, poněvadž my Eh, v podstatě to řešíme v době, když vidíme, že to má své důsledky. A zatím, mm, mm, jak si mm, jsme se tomu nevěnovali, je to velice stará přece věc. A tady asi na to je třeba, aby byla nějaká retroaktivní studie. To bychom si přáli. A za třetí, jak byste zareagoval, kdyby komise nevzala do úvahy vaše stanovisko třeba eh, třeba jde o ty eh, eh, mm, eh, o polinaci, pokud je o zdali opilování, zdali byste třeba nemohli tlačit na komisi, aby byla v tomto efektivnější, důraznější. Děkuji, paní Somerová. Děkuji, paní předsedkyně. Dobrý den, pane Urlem. Jsem ráda, že jste mezi nás přišel. Byla bych rovněž ráda, Eh, kdyby eh, vaše smlouva byla prodloužena, eh, protože já si skutečně vážím toho způsobu, jak k tomu přistupujete k této práci. A zejména tedy k tomu vědeckému přístupu. To se mně líbí. V posledních letech v politice vidíme, že politika se tedy ovlivňuje různými jevy ve veřejném prostoru, veřejným míněním, eh, tady vidíme také fake news a tak dále. A toto je oblast, kde je třeba k tomu skutečně přistupovat vědecky a také zde zvnějšku eh, vidíme pokusy o ovlivňování prostřednictvím fake news. Eh, takže vy jste tady hovořili, hovořil o tom, čemu se říká facebookový vědec, to je přesně to, s čím se potýkáme. Vědecký pohled na věc je pro nás důležitý, protože eh, je známo, že vy pracujete také pečlivě a k tomu eh, potřebujeme čas. Řekl to kolega Petr Líze. My jsme v situaci, kdy Evropská komise nám nedává dostatek času a také, a tady hovořím o tom návrhu eh, revizi General Food Law, to se to také týká. Eh, je třeba komisi, která si někdy tedy eh, počíná jako jediný zákonodárce, je třeba ji trošičku přistřihnout křídla. Já Eh, vím, že také eh, zákonodáci jsme my a rada. A jak my, tak rada, tak potřebuje prostě čas na to, aby důkladně zpracovala takováto témata, která jsou vysoce technická. A aby ten výsledek byl jakýmsi rozumným vztahem k realitě. A, a musím říct, že s tou realitou tam se prostě ne, úplně vždycky, no, ale budiš. Já eh, nesdílím názor pana kolegy Hojslinga, a sice, že eh, alternativní zemědělství eh, svět nespasí, že potřebujeme to průmyslové zemědělství. Já si myslím, že to je skutečně neuvěřitelné. Je přece známo, že alternativní zemědělství potřebuje ano 6 až 7 krát tolik plochy, aby se eh, svým eh, výkonem eh, vyrovnal tomu průmyslové zemědělství, to víme, ano. Ale já bych chtěla trošku upozornit, ale možná, že by to mohlo být řešení toho alternativně zemědělství, poněvadž já se k něm stavím velice pozitivní. Že já si myslím, že jak to alternativní, tak to průmyslové zemědělství tady má svoje místo a já musím říct, že také eh, v Německu se vaše strana k tomu tedy staví čím dál tím pozitivněji a de facto i použití eh, techniky nám umožňuje to, že budeme moci používat méně provozních hmot a chemikálií, třeba i paliv, což zase souvisí s eh, emisemi CO2 ze zemědělství. Já jenom jsem chtěla, aby to tady také zaznělo. Děkuji vám. Uh, Děkuji. To byly dvě připomínky. které spadají do mm, kompetence komise také, takže možná i komise by mohla zareagovat na třeba ten glyfosát, pokud si přeje. Děkuji, paní předsedkyně. Mm, děkuji panu Urlovi za ano, eh, komise skutečně podporuje pana výkonného ředitele a jeho činnost a mm, to je příležitost teď tady v parlamentu, aby parlament také eh, vyslechl si, jak on si představuje budoucnost. On zdůraznil, že je velice důležité, aby EFSA měla více zdrojů Eh, tedy mm, větší transparentnost, eh, aby tam byla i větší vědecké vyhodnocování. A zde mm, máme na, stole dva, eh, dva návrhy, které znamenají velké změny obecného potravinového obecné potravinové legislativy, což dává tu právě větší transparentnost pro občany v této tak pro ně zásadní oblasti. Víme, že mm, jak rada, tak i parlament, tedy zákonodárné orgány, samozřejmě e, se e, postavili mm, proti nám. Paní Somerová jasně řekla, že se jim nelíbí, s, jakým, e, s jakou rychlostí ten návrh jsme mm, připravili a předložili, že parlament neměl dostatek času komise konsistentně vysvětluje kontext. E, to byla přímá reakce na iniciativu občanů Stop Glyphosate. Takže my, mm, e, mm, pan, kom, pan, pan komisař a pan Juncker to vzali velice vážně a chceli, chtěli občanům ukázat, že e, jim nasloucháme a že jsme připraveni jednat. A včetně toho, že budeme jednat rychle a rezolutně což vysvětluje právě proč v tak krátké době mezi eh, reakcí komise na tu iniciativu, což bylo mm, mm, přijetím formálního návrhu, tedy vlastně tam byly pouze čtyři měsíce a my jsme předložili velice ambiciozní návrh mm, a i jsme na to vyčlenili zdroje. Takže my jako komise, my jsme našli energii, čas, sílu udělat nezbytnou práci. A víme a očekáváme, a e, že mm, mm, tedy parlament a rada by měli také nalézt nezbytné stroje, aby e, to mm, rychle projednali, ten, tento významný návrh. Takže my jsme akceptovali, že ideálně bychom měli na to mít víc času. Ano, všichni, ale musíme respektovat i harmonogram práce parlamentu a jeho funkční období a musíme být ambiciozní. To je vše, co v tomto kontextu mohu říci. To je mm, strašně důležité, pan doktor Url to také zmínil. Musíme eh, mm, politicky rychle reagovat eh, mm, a na to samozřejmě EFSA také musí mít zdroje a další sister, naše sesterské instituce by také měly se snažit a to si myslím, že potom bude velký úspěch evropských institucí pokud kolektivně eh, se nám to podaří, eh, eh, že za krátkou dobu přijmeme tak zásadní návrh, který zlepší transparentnost v této tak zásadně významné oblasti. Děkuji. Děkuji. Hm, toho si velice ceníme, ceníme si komise. Paní Zomerová chce zareagovat. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já eh, se do toho teď musím přímo vložit. Eh, já myslím, že to je naprosto eh, nepřijatelné. Zastupce komisy tvrdí, že parlament, respektive zpravodaj, nejsou dostatečně ambiciozní s revizi food law. To skutečně je nepřijatelné komise sama sebe chválí, že za tak krátkou dobu předložila návrh, ano, ale chybí tam posouzení dopadu a to je náš největší problém. Také největší problém rady. Nemáme posouzení dopadu, což je povinností komise něco takového eh, jak si předložit eh, v rámci lepší regulace. A proto s tím máme takový velký problém, s tím, abychom to zvládli projednat eh, takto rychle my skutečně potřebujeme eh, mít možnost komunikovat se všemi eh, příslušnými stranami, včetně nevládní organizací. A když ne, tak to skutečně nám velice stěžují práci. Eh, my totiž máme nejenom toto téma, ale také další. Jinak samozřejmě komise má eh, obrovské zdroje, to je výborné, i když eh, často se říká, že eh, ty zdroje nejsou. A já tedy mohu jako příklady uvést téma nařízení o informacích o potravinách. Tam se spousta věcí měla eh, realizovat pomocí eh, delegovaných aktů a to jsme samozřejmě odmítali. Já jsem samozřejmě pro eh, transparentnější EFSA a také proto, aby EFSA proto měla dostatek finančních prostředků. A možná by k tomu měly přispět také členské země, ale já skutečně eh, nemohu eh, eh, mlčet k tomu, že komise říká, my jsme ti jediní, kteří tady zastupují zájmy občanů. To teď říká i rada. Komise říká, my jsme ti jediní, kteří zákaz, zákaz glyfosátu berou Eh, vážně. Ne, my, my skutečně eh, máme také svoji práci, svoje postupy, máme tedy svůj eh, jednací řád a řádné projednání musí mít alespoň dvě čtení. A já skutečně považuji za nepřijatelné, jak komisař nás tlačí do toho, abychom upustili řádné projednávání a tlačí nás do zrychleného projednání. Tady skutečné Eh, toto je způsob, jak prosadit 90 eh, svého eh, návrhu a já myslím, že takto nemůže tento návrh opustit parlament, on prostě musí být zlepšen, čili potřebujeme řádné projednání, to je třeba říci. Děkuji. Děkuji, ano, to bylo hodně připomínek, takže prosím, máte slovo. Děkuji. A děkuji za váš zájem a také děkuji za eh, eh, mm, eh, mm, vaše otázky, připomínky, ale to, pokusím se odpovědět tedy to, co budu moci. Takže priorita. Takže mm, základem pro naši práci a je a bylo je kvalita. Kvalita vědeckých poznatků. To je priorita. Takže pokud nemáme dobrou vědu, takže Mm, tak mm, potom nemůžeme o ničem komunikovat. Eh, takže to musí být eh, v pořádku. A samozřejmě tady to je spojeno s celou řadou eh, problémů. Otázka metodiky, know-how a to je náš každodenní chléb. A, mm, takže to je také důležitý aspekt. Takže i EFSA potřebuje i zdroje, aby mohla Eh, inovovat a aby držela krok s potravinářským eh, průmyslem. Eh, takže takže mm, protože jinak nemůžeme vyhodnocovat a dělat hodnocení dopadu, jaké to třeba bude mít riziko pro životní prostředí, pro, pro životní prostředí, třeba na, ty nanomateriály nebo ty chemické různé sloučeniny, nové mixy, takže musíme mít vynikající vědce. A dále musíme více eh, být v kontaktu, v interakci se společností. Tak tady reaguju na pana Poce. Bylo to vždycky správné? Ne, tak nedělali jsme to vždycky dobře. Dereagovali eh, jsme na požadavky společnosti dobře, tak jak jsme měli. Ale to je výzva kterou máme stejně jako parlament, komise, národní politici, vědecké organizace po celém světě, tedy jak mm, tedy vlastně mm, mm, budeme zpracovávat fakta a jak je budeme komunikovat předtím, než vstoupí to všechno do politické diskuze. A Myslíte si, že transparentnost nestačí, že potřebujeme více se zapojovat, angažovat, být větší interakci s občanskou společností, aby ta v podstatě ta společnost občanská eh, byla takovým jaksi spoluvlastníkem eh, agentury a abychom je více zaangažovali, zapojovali, ale potom nemůžeme třeba hovořit tak vědeckým eh, jazykem. My ale nejsme politici, my musíme postupovat vědecky. Eh, takže i v tomto smyslu takto můžeme být v interakci se společností. Potom používání moderních technologií. Samozřejmě to musíme používat eh, všechno eh, to, co existuje teď, ty všechny nové metody, měla inteligence a podobně, nové technologie, ale my jsme malá agentura, my můžeme pouze jenom spolupracovat s dalšími agenturami a s komisí a třeba vytvořit takový hub umělecké inteligence, abychom vyhodnocovali eh, eh, vědeckou literaturu jaksi, a potom do toho vstoupí až eh, člověk. A poslední, já jsem hluboce přesvědčen, že spolupráce to je to magické slovo. Pokud nebudeme spolupracovat, tak to můžeme zavřít. A to je zcela triviální. Ono, mm, mm, všichni o tom mluví, ale nedělá se to ani u nás. Takže musíme více spolupracovat s členskými státy, s Evropskou eh, eh, agenturou pro eh, chemikálie, pro léky a podobně, takže využívat moderní technologie a spolupracovat neutuchajícím způsobem. To bude moje priorita pro budoucnost. A nyní na pana Poce. Ano, udělali jsme chyby, samozřejmě. Samozřejmě udělali jsme chyby. Možná jsme to podcenili, Ocenili jsme eh, i mm, tedy glyfosát. Já myslím, že ty mm, vědecké studie jsou dobré. To i potvrdili všechny regulatorní agentury na celém světě s jednou výjimkou, eh, což je WHO IRC. My akceptujeme, tady je rozdíl, ale od Ázie po Spojené státy všechny regulatorní agentury potvrdili náš výsledek. A z vědeckého pohledu to byla dobrá práce, ale asi z pohledu komunikace ne. Nicméně, často slyšíme od politiků, kdyby vy vědci, kdybyste komunikovali lépe, tak byste nám usnadnili život. No, já si myslím, že tady eh, to, eh, jak si je, eh, to nejde, protože my nemůžeme komunikovat o vědě eh, nějakým politickým způsobem a potom my nevyřešíme jako věci ty politické eh, debaty a tenze třeba, eh, jaké, mm, jaké chemikálie používat v zemědělství a podobně. Pokud je třeba oddělit tyto dva světy, je zde vědecká diskuze, to je jedna věc, a potom ta politická, ale to není náš biznis. Potom pesticidy a biocidy, takže to dělá EKA a my děláme pesticidy, tedy EFSA dělá pesticidy, to je takové dvojkolejné, nevím, jestli to je dobré řešení, to je na zákonodárcích. My hodně spolupracujeme s EKO, my jsme zvýšili naši spolupráci, jak dobře víte, a mm, takže mm, my se snažíme vyhodnocovat ty endokrinní disruptory spolu s, e, tou, e, s agenturou EKA to je hezký příklad spolupráce mezi agenturami, ale zákonodárce rozhodl, že toto tedy eh, rozdělí. GFL. Položili jste provokativní otázku, zda chceme, aby to bylo rychlé nebo dobré. Ano, chceme oboje, to je provokativní odpověď. Rychle a dobře. To je snadná odpověď. Ale ano, vy tomu říkáte levná odpověď, no my nejsme zákonodárce. No. Ano. My eh, my nás porazili a eh, čtyři členové parlamentu protestovali u eh, dvora soudního dvora, protože my jsme nezveřejnili informace tak, jak to členové parlamentu chtěli. Takže teď jsme před Evropským soudním dvorem. To není dobré tam mít kauzu, když tedy vy budete agenturu EFSA žalovat před soudem. To není dobré, to není ideální cesta. Takže my bychom rádi mít, měli jasný právní rámec transparentnosti, samozřejmě maximální transparentnost a s tím, že zde existují práva duševního vlastnictví, které třeba chránit a my bychom rádi měli zdroje, abychom mohli tuto transparentnost proměnit v realitu. Já se obávám, pokud nyní se to odloží, a já chápu vaše argumenta, argumenty, ale když se to odloží, tak my jako EFSA opět eh, za to zaplatíme tím, že to poškodí naše jméno. Opět nás budou přetřásat, obvinovat, že nejsme transparentní. Takže pro nás a pro občana je důležité, aby tato iniciativa se zrealizovala. Já se omlouvám, já nemohu vám nic ukládat, to je vaše rozhodnutí, my musíme akceptovat všechno, co rozhodnete. Vy jste zákonodárce a když rozhodnete, že se to odloží, tak se budeme snažit v rámci možného. Ale jenom chci říct, zdůraznit, že Eh, naším zájmem je, aby to bylo co nejrychlejší. I understand. I fully accept that. It's... Já eh, eh, rozumím, plně to akceptuji. Možná jsem nepříliš moudře používal to slovo odložit, postpone. Prostě tady možná vzniklo Eh, jakési očekávání, eh, že by se něco mohlo tedy, eh, jak si v tom parlamentu odehrát v určitém čase, takže to možná, berte to v uvozovkách, toto slovo. Paní Meissner, ke komunikaci. Můžeme dělat více? Já myslím, že u antimikrobiální rezistenci tady skutečně komunikujeme skvěle spolu s eh, lékovou agenturou a ECDC. Myslím, že tady nemáme slabinu. A pak tady zazněla velká otázka, kolik peněz by EFSA potřebovala. A tady já bych EFSU porovnal se Evropskou lékovou agenturou. Oni mají dvakrát tolik personálu, 1000 versus 500, ale mají čtyřnásobný rozpočet. My máme 80 milionů, ty mají leto, oni mají letos 350 milionů. Myslím, že to je dobrý indikátor. Proto EMA eh, pracuje s experty na jiné úrovni. Oni si mohou platit příslušné eh, úřady, příslušné orgány v českých zemích a koupit si nebo pronajímat si určitou, určité experty. Čili oni na to mají 100, 150 milionů eur, my máme 7,5 milionů eur na toto. Čili eh, EFSA, která by byla opravdu dobrá, by byla eh, v dobrém stavu, kdyby měla kolem 200 milionů eur. To znamená, to by bylo připravena pro budoucnost, na krize, metody a tak dále. Prostě 200 milionů eur, to by bylo to byl velmi dobrý rozpočet pro EFSO. Pan Hoisling, eh, to, co jste řekl, beru velmi vážné, poněvadž já se nesmím dostat eh, na politické pole ve své roli. Já jsem tak jako při hranici a je to možná eh, má osobní povaha. Ale vy jste mě připomněl, že já tady vlastně reprezentuji vědeckou organizaci a nejsem členem parlamentu. Ano, já to budu brát v úvahu, možná eh, s tím budu zacházet do budoucna opatrněji. Ale to, co jste řekl, to interview, to mé interview pro rakouské noviny, já si myslím, eh, že se můžeme i v Němčině pobavit, co jsem skutečně řekl. Já jsem řekl, že eh, tady toto organické zemědělství, to alternativní zemědělství je v pořádku, ale potřebujeme intenzivnější, eh, cirkulární a udržitelné zemědělství, abychom uživili 10 miliard lidí. A já jsem řekl, že bych eh, nepreferoval eh, GM potraviny, ale spíše by se zaměřil na ztráty eh, úrody předsklizní a posklizní, zejména tedy v rozvojových zemích. A teprve potom by se zaměřil eh, na rozvinuté země. Protože my tímto způsobem ztrácíme zhruba 20 našich výnosů. Jestli tady může pomoci GM nebo ne, tak já tady nemám jasný pozic, jasnou pozici, poněvadž toto musí vyhodnotit vždycky vědci. Já myslím, že... A ne, ještě ještě jednu věc. Eh, princip předběžné opatrnosti, chceme ho opustit nebo ne, tak tady musíme eh, si jasně říci, že tento princip neaplikuje se ve vědě. My provádíme posouzení rizik a potom tedy politici k tomu přidají další faktory, růst, konkurence, schopnost, etika, životní prostředí a teprve potom vy rozhodujete o použití či nepoužití eh, toho principu předběžné opatrnosti. To s tímto věda nepracuje. My vám dáváme důkazy, my vám dáváme pravděpodobnosti vzniku rizik. Paní Melie, co můžeme udělat více, eh, abychom více nadchli experty z členských zemí. Návrh komisi, komise předpokládá, že v rámci udržitelnosti bychom mohli eh, de facto eh, se obracet přímo na ty organizace, které zaměstnávají tyto experty, ne přímo ty experty, ale tyto organizace, které by je tedy, které eh, respektive takto, my bychom mohli tyto experty prostřednictvím těchto organizací platit. My, a oni nám říkají, ne, my to prostě si nemůžeme dovolit, my je potřebujeme. Ale toto dělá ta Evropská léková agentura a myslím, že toto je způsob, jak přilákat více lidí, tak jak EFSE. Pak je tady samozřejmě otázka autorství. Experti jsou autoři našich vědeckých stanovisek a máme to publikované v žurnálu EFSA. To je úspěšné. Eh, v roce, tedy v minulém roce, eh, si dva miliony lidí stáhly naše stanoviska. To je velký úspěch. Ale my potřebujeme také politické vyjádření od členských zemí, aby tedy prohlásili, že skutečně chtějí podporovat evropský projekt eh, v oblasti bezpečnosti potravin. To, to je politické prohlášení, které musí zaznít. Samozřejmě, že členské země svými znalostmi, svým know-how podporují Evropu, ale pokud eh, o to upustíte kvůli ekonomické situaci, pak náš systém nebude udržitelný. To bychom mohli potom úplně zavřít. To je náš největší e, strašák, že nebudeme mít dostatek expertů, poněvadž je nedostaneme od národní organizací. Já myslím, že to e GFL a jeho harmonogram byl projednán intenzivně. Členy parlamentu zasněly otázky střetu zájmu, řízení transparentnosti. Já myslím, že návrh komise se zabývá transparentností s proaktivními eh, zveřejňováním dát, eh, dále eh, různý způsob výboru expertů pro EFSA, to jsou cené návrhy. Hovořil jste o endokrinních disruptorech, to je samozřejmě velká výzva. EFSA na tom pracuje v oblasti pesticidů, eh, potravin a tak dále. My také eh, sledujeme a posuzujeme nejnovější vývoj eh, ve vědeckých publikacích, abychom, co se týče endokrinních disruptorů, měli co nejlepší, co nejkvalitnější odhady. Evropská chemická agentura a EFSA tady nemáme zcela harmonizované přístupy. A pak říkáte, eh, proč se eh, komise neřídí stanoviskem EFSA. Já myslím, že politika komise, politika obecně eh, na to má právo, poněvadž posuzuje také další aspekty. My, my jsme poradci, my nejsme nutitelé. A samozřejmě rozhodují lidé demokraticky legitimně zvolení, nerozhodujeme my. No a myslím, že to je ode mě všechno. Děkuji vám. Ještě pan Dorfman, prosím, chcete něco říci? Eh, děkuji, eh, že ještě mám tuto možnost. Pane Ule, já mám ještě jednu krátkou otázku, pokud se týče nových škůdců, eh, kteří se nám řítí do Evropy, poněvadž i se zintenzivňuje Eh, různé, tady mezinárodní obchod, máme tady třešně, máme další nějaké eh, eh, nové škůdce. My zatím tedy v Evropě nemáme žádné prostředky proti ním, protože nic tady není zatím schváleno a musíme tedy jít cestou výjimek a za to jsme opět kritizováni ve výboru PEST v parlamentu. Ten článek 53 eh, se vždycky kritizuje. Čili můžete to nějak zlepšit, urychlit, abychom tedy tu naši reakci na tyto výzvy. A druhá otázka v této souvislosti je, eh, v zemích původu eh, těchto, těchto škůdců jsou eh, jaksi přírodní nebo přirození nepřátelé. To by samozřejmě bylo jedna z cest, je zde dovést a eh, nějakým způsobem použít, ale eh, to je samozřejmě silně silně omezené. Máme tady vysoké bariéry proti dovozu. Čili jak by se dalo tedy vyřešit to urychlení boje pomocí těchto, proti těmto škůdcům? Děkuji. Děkuji, že mi dáte znovu slovo. Mám ještě dvě věci. Vy jste použil výraz eh, věci z Facebooku, ale není to tak, že tak trošku tedy vlastně budujete to stanovisko my proti nim? Pokud člověk použije takovýhle výraz v emocionální debatě, tak je to v pořádku, ale eh, tedy v rámci klasické debaty si myslím neplatí, že my máme pravdu a všichni ostatní se mílí. A také je pravda, že tedy ne všechny ty prostředky jsou eh, spolehlivé a eh, neškodlivé. Vy jste také v tom interview řekl, že ekologické zemědělství potřebuje šestkrát větší plochu k vyprodukování stejného objemu plodin. Ale tady v Evropě máme 80 běžných výnosů a je třeba řešit i další problémy, které se objevily tedy v té diskuzi, například tedy hmyzu ubylo až o 60 a e, to je tedy třeba také řešit v rámci této e, debaty. Nicméně, tedy ta otázka, e, kterou jsem položil, na tu jste mi odpověděla, za to jsem vám děčen. Děkuji. Děkuji. Pane Dorfman, ty otázky, které jste položil, nejsou jednoduché a v podstatě tedy by je především měli řešit manažeři zodpovědní za riziko, kteří tedy řeší problematiku eh, rostlinných škůdců. K tomu za tedy nemáme přímo mandát, takže možná bychom se spíš měli bavit o tom, čím může EFSA přispět. A pokud je o článek 53, ano, to je v rukou členských států, to tedy není na EFSA, aby rozhodla zdali v případě krize je možno udělit výjimku pro užívání prostředků, které zatím nebyly autorizovány, ale eh, došlo tedy k eh, masovému výskytu nových škůdců. Jenomže bohužel na tohle vám odpovědět eh, nemůžu. My tedy posuzujeme aktivní přísady, reziduální hodnoty, ale není eh, naší povinností provádět vyhodnocení rizik, pokud jde o lékařské prostředky a jejich užití. Ale eh, tedy pokud jde o vaši připomínku, mé odpovědi, Facebook Science to je výraz, který poprvé použil Evropský parlament v prosinci 2015. A já jsem v tom interview ten výraz použil proto, abych řekl, že pokud kritici EFSA předloží dopis, který podepsalo 96 vědců eh, k chybám, které jsme doložitelně, eh, tedy z jejich pohledu, eh, spáchali v našem hodnocení a za týden najednou tedy a my tedy k tomu dáme na internetu k dispozici 6000 stran zdůvodnění, pak si myslím, že jsme vlastně odsouzeni ze strany těchto Facebook vědců předčasně, protože nikdo během týdne nemohl mít prostor k tomu, aby prostudoval 6 tisíc stránek. A pokud tedy vlastně chce někdo jasnou odpověď glyfosáty ano nebo ne, tak je to přesně podle mého názoru ta facebooková věda. Nikdo nechce slyšet ty detaily, chce slyšet jenom odpověď ano nebo ne a to už není věda, to už je politik, politická kampaň a možná tedy by bylo dobré to přiznat. My to prostě nechceme, my jsme proti, my, pro, my vedeme kampaň, ale netvařte se, že to je vědecká kampaň. Protože u té debaty o glyfosátech mám pocit, že tedy jsme se právě dostali do té oblasti té facebookové vědy a mám potřebu to naprosto jasně říci. A myslím, že to tady také je jasně v záznamu. Pan Portier je výborný vědec, já bych ho rozhodně nikdy nechtěl diskreditovat a myslím, že jsem to ani nikdy neudělal. Pokud mi dokážete, že ano, tak se mu osobně omluvím, ale je také pravda, že pan Pojtě je konzultantem a právníků ve Spojených státech, kteří vedou spory v této oblasti. To znamená, že tedy není úplně bez konfliktu zájmu. A my tedy na půdě EFSA eh, vždy musíme tedy zveřejnit případný konflikt zájmu. Pokud vzniká dojem, že my se tváříme, jako kdybychom měli za všech okolností pravdu a ostatní se mílí, pak je to z naší strany chyba a asi budeme muset něco měnit. Já si myslím, že vědci by měli být eh, spokorní, ale zároveň tedy jasně říct, co myslí. Vždycky je tedy třeba si uvědomovat, že něco víme, ale něco také nevíme, že je to určitá míra nejistoty, právě proto je dobré být pokorný, ale to, co víme, je třeba říct si jasně. Pokud však vzniká dojem, že jsme arrogantní a všechno víme nejlíp a ostatní prostě nejsou na stejné úrovni, myšlenkově, tak je asi na čase něco změnit a děkuji, že jste mi to připomněli. Thank you very much, Dr. Děkuji. Děkuji všem, kdo se zapojili do debaty a samozřejmě tedy ten postup poběží dál. A vy brzy zjistíte, jak jsme rozhodli. Děkuji kolegové, tím tedy končí naše dnešní zasedání. Enjoy the lunch.